prohlášení komise, které se týká předávání osobních údajů v Číně. A jako první má slovo paní komisařka jménem komise. Prosím, paní komisařko Bulc. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, ochrana osobních údajů je základní právo v EU a týká se také převádění osobních údajů mimo EU. Tento parlament hrál klíčovou roli v reformě e, ustanovení o ochraně osobních údajů, která vstoupí v platnost v roce 2018 a dále posílí právo všech na ochranu osobních údajů. Čína nezavedla žádnou legislativu o ochraně osobních údajů podle aktuální a budoucí eh, legislativy na toto téma osobní, eh, te transfery osobních údajů do zemí, které nezajišťují adekvátní úroveň ochrany, jsou možné pouze tehdy, pakliže exporter dat z EU zajistí dodatečné zajištění osobních údajů, anebo ten transfer spadá eh, do působnosti jednoho velice specifického nařízení. Tyto pojistky jsou například v podobě standardních smluvních doložek nebo závazných korporátních pravidel, která jsou zejména za, závažná pro oblast cloud computingu. Dohled a vynucování eh, této legislativy je na národních ochráncích osobních údajů a na soudech. Národní orgány ochrany osobních údajů mají k dispozici účinné pravomoci intervenovat, mají pravomoc eh, rozkázat zablokování nebo smazání těchto dát, zavedení dočasného nebo trvalého zákazu na zpracování dat. Evropská komise nepodniká bilaterální diskuse s Čínou ohledně ochrany osobních údajů, ale účastní se práce APECu, Azijsko-pacifického společenství na hospodářskou spolupráci, kterého je členskou stranou i Čína. Konkrétně se Evropská unie angažuje v dialogu s APECem, tak abychom vysvětlovali požadavky a evropské právo v tom smyslu, jakým způsobem mají korporátní doložky sloužit jako pojistky v oblasti převozu, převodu osobních údajů. Jedna věc, o kterou si děláme obavy, je například přístup veřejných bezpečnostních orgánů k osobním údajům, které jsou transferované z EU do Číny. Dopady takovéto možnosti ovlivňují bezpečnost a tím pádem legálnost transferu osobních údajů do Číny. A tím pádem je v pravomoci dohledových orgánů v členských státech EU, které jsou kompetentní za vynucování ochrany osobních údajů v rámci příslušné směrnice, se tím zabývat. Čína přijala nebo navrhla celou řadu legislativy, celou řadu legislativních a jiných opatření, která se zabývají kyberbezpečností a národní bezpečnostní. za posledních 18 měsíců. Komise vítá možnost eh, komentovat celou řadu těchto návrhů a vítá snahu Číny posílit transparentnost v rámci legislativního procesu. Komise Číně jasně naznačila, že globální firmy musí mít možnost provádět transfery a potenciálně také ukládat osobní údaje na různých místech z důvodu komerčních, bezpečnostních a dohledových. Bezpečnostní obavy Číny, které se týkají kyberbezpečnosti, je potřeba řešit proporcionálně, tak, aby zároveň nevznikaly dodatečné zbytečné eh, tržní bariéry. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát paní komisařce. A nyní rozprava začíná kolega Foss na jednu minutu. pan kolega Fos a nyní. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát, paní komisařko. Jak jste právě řekla, eh, v případě Číny jsme vzdáleni toho mít eh, adekvátní úroveň ochrany u osobních údajů, Eh, něco mě podobné, co vydávám nic z USA. Eh, a předávání osobních údajů Číně je již realita prostřednictvím cloud computingu či prostřednictvím eh, platform jako je Alibaba. Naše národní ochránci osobních práv, kolegové nebo i aktivisté, vůbec se neozývají, ale u USA se vždy opakovaně ozývali. A proto já se ptám, komise. Jak můžete zaručit, aby standardy ochrany údajů při transferech, které již existují do Číny, byly Čínou dodržovány a jakým způsobem mohou úřady pro ochranu údajů, které za to v podstatě nyní odpovídají, jakou jak lépe bychom jich mohli vymezit jejich roli, neboť mám pocit, že v této oblasti jsou dosud příliš málo čini. Děkuji kolegovi Fosovi a nyní kolega Mamikins. Děkuji za slovo. Vážená paní komisařko, kolegové, tento nový model ochrany osobních dat neexistuje v Číně. Čína nemá legislativu, která by konkrétně reagovala na sbírání, ukládání eh, a přenos osobních informací. Rovněž Čína nevstoupila do žádné dohody Eh, s e- Evropskou unii nebo například nějaké dohody typu Safe Hub, jako máme se Spojenými státy. Tento nový model není mezinárodním standardem. Čína a EU mají jiné postupy, pokud jde o přístup ke zpracování osobních údajů. V Číně v současné době, pokud jde o recipient osobních údajů, tak to není vlastně jednotlivec, eh, tak jak je tomu u nás v Evropské unii. Je to vlastně spotřebitel neexistuje žádný úřad, který by chránil data nebo nějaká státní, eh, státní organizace, která by to monitorovala. Mm, to znamená, že v podstatě zde není nějaká možnost nápravy ze strany jednotlivce. Čína v posledních letech přijala několik právních textů v tomto ohledu. Tato iniciativa by měla být posílena a samozřejmě ověřená v praxi. Komerční a jiné vztahy by měly být posíleny na základě ochrany osobních dat, potřebujeme samozřejmě mít i konkrétní dostatečné informace, které musíme poskytnout i Číně, protože Čína bude muset prokázat, že její nedávné úsilí v této oblasti je součástí dlouhodobé politiky a ne pouze jakousi eh, jakýmsi pretextem pro získání konkrétních informací pro jejich biznis. Máme zde různá doporučení v této oblasti, především pokud jde o základní principy v oblasti ochrany dat a dále jsou to individuální práva v této oblasti, přenos dat a samozřejmě mechanismus denucování. Eh, Vztahy mezi EU a Čínou, milí kolegové, v oblasti ochrany osobních dat musí překonat mnoho problémů. Ovšem pouze pokud obě dvě strany budou společně chtít překonat tyto překážky, tak můžeme uspět. Děkuji. Děkuji kolegovi Mamikinsovi a nyní na jednu minutu kolegyně von Storch. Děkuji, pane předsedo, paní komisářko. Nyní na konci plenárního zasedání diskutujeme o standardy při předávání osobních údajů Číně. My alternativa pro Německo požadujeme, máme tedy ochranu údajů v našem základním programu pro nás je ochrana údajů zásadně důležitá a my si myslíme, že se musí chránit veškeré aspekty, které se týkají z osobních údajů, veškerá ta šíře. Potřebujeme silnou ochranu osobních údajů. ESD ve svém rozsudku z roku 2015 v právní věchy Maximilian Frems řekl, e, detailně popsal standardy u ochrany osobních údajů. Je důležité tedy chránit tyto údaje a to je zásadní proto, aby občané měli důvěru důvěru. A když občané ztratí důvěru, tak se můžeme, tak uvidíme, jak na tom budeme, co budou dělat, budou opouštět Evropskou unii. Proto trváme na tom, aby stejně jako v případě USA i účiny byly dodrženy co možná eh, a platili co možná nejvyšší standardy ochrany osobních údajů. Děkuji, děkuji kolegyně von Storch. A není kolega Zdechovský na jednu minutu

Děkuji, pane předsedající. Komisařka hovořila o nařízení o ochraně osobních údajů, které vzniká, jak říkal kolega Foss. A podobně jako ostatní kolegové jsem se toho účastnil jako zpravodaj za ITRE na čtyřleté období. A toto nařízení nás eh, jako evropské občany adekvátně chránilo. Pak došlo k situaci z USA, Safe Harbor skončil, a nahrazuje se Privacy Shieldem. A při všej té pozornosti na USA jsme tak nějak pozapomněli na Čínu. Jejich ochrana osobních údajů je rozhodně neadekvátní, co se týká občanů Evropské unie. Zároveň však se navyšují toky dat do Číny. Stále více se užívají čínské produkty, software, elektronické obchodování a tak dále a tak podobně. A proto je tak důležité, abychom s Číňany mluvili aby se nám podařilo dosáhnout jakéhosi rozšíření systému Privacy Shield, tak aby byla osobní data evropských občanů náležitě chráněna. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Kelly. Teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Začne pan Caputo. Děkuji, pane předsedo. Čína nemá vůbec žádné právní předpisy, které by vyjasňovaly přístup k předávání osobních údajů. Neexistuje vůbec žádná dohoda. V Evropské unii ovšem eh, můžeme říct, že my jsme celosvětlovým příkladem v této oblasti a proto musíme být velmi opaková, eh, opatrní, pokud předáváme takovéto údaje zemím, které nemají žádné eh, rigorózní právní předpisy nebo mají málo předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. To může být velice nebezpečné nyní v době cloud computingu. Čína provozuje velice agresivní eh, obchodní politiku vůči veškerým offshore cloud computingovým účastníkům na trhu. A my musíme být velice obezřetní, eh, co se týče ochrany osobních údajů našich občanů právě v souvislosti s Čínou. Děkuji kolegovi Kaputovi a nyní na jednu minutu kolega Čampacký. Děkuji za slovo, pane předsedo, dámy a pánové. Evropská unie se snaží prohloubit svůj obchod na základě zásady rovného zacházení. Máme zde nařízení, které se týká osobních údajů, ovšem je nedostatečné. Proto jsem trochu skeptický. Myslím si, že bychom měli zlepšit naši legislativu s ohledem na ochranu osobních dat a zároveň si myslím, že zájmy třetích zemí by neměly zasahovat do našeho vlastního fungování. Bylo by skutečně neobezřetné poskytnout volný přístup k těmto datům bez dostatečné úrovně bezpečnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát kolegovi Džambackému a nyní na závěr postupu ke HDI má slovo kolega Jakovčič. Ještě jednou děkuji mnohokrát, pane předsedo. Naše obchodování s Čínou je čím dál tím komplikovanější, ale zároveň rozsáhlejší. Samozřejmě, že je to business vztah se zemí, která nemá adekvátní systém ochrany osobních údajů, nebo ukládání takových údajů. A v tom je samozřejmě problém. A my budeme čelit tomuto problému nejenom ve vztahu s Čínou, ale s mnoha jinými zeměmi, protože oblast ochrany údajů našich občanů, to je skutečně něco, co nám nesmírně leží na srdci. A právě proto bych rád navrhl následující věc. Nediskutovat pouze, řekněme, na jedné straně data, která posíláme do Číny a na druhé straně do Spojených států. Proč Spojené státy například s ostatními partnery mm, se nesnaží o, nějako, o, nějaký, o vytvoření určitého kybernetického prostoru zabezpečení mm, mm, na celém světě, protože my potřebujeme nejen fyzickou bezpečnost, ale i kybernetickou bezpečnost. Možná EU by měla zahájit tento proces ostatní partnery okamžitě. Děkuji kolegovi Jakovčičovi, tímto jsme uzavřeli postup ke HDI a nyní opětovně za komisi paní komisařka Bult. Vážený pane předsedo, poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, ráda bych poděkovala za velice užitečné připomínky. Je jasné, že stávající digitální svět um, přesun uh, dát je zásadní pro naše biznesy a pro naše společnosti. Musíme věnovat především pozornost přenosu osobních dat práv našich občanů, tak jak jsou zakotvena v chartě a samozřejmě sekundárním právu. To musí být plně respektováno. V tomto ohledu je zásadní zdůraznit to, že jelikož se nemáme adekvátní transfer osobních údajů protože my samozřejmě potřebujeme adekvátní ochrana opatření, eh, pokud jde o ehm, exportéra takových dat. Takové Eh, to by mohlo být poskytnuto určitými klauzulemi, které by, určitými článkami, které by byly závazné pro obě dvě strany. To znamená povinnosti například, které se týkají bezpečnostních opatření nebo různých technických organizačních opatření, která by chránila osobní data proti náhodnému nebo nezákonnému zničení či ztrátě, pozměnění, neautorizovanému zveřejnění nebo přístupu. Dále informace, eh, pokud jde o eh, citlivá data, ta notifikace eh, exportérovi eh, dat eh, ohledně práva třetích zemí a vynucovacích orgánů, nebo rovněž o jakom, jakémkoliv nezákonném přístupu k těmto datům a zároveň ratifikace v této oblasti, osobní data, jakož i pravidla o kompenzaci v případě, že by došlo k poškození těchto dat. Zároveň eh, chceme, aby jsme měli možnost eh, dožadovat se vyma, eh, svá, svých práv ještě to znamená vůči určitému orgánu, který se zabývá touto problematikou a zároveň vůči státu, ve kterém funguje tento subjekt, který exportuje data. A pokud jde o přenos mezi jednotlivými subjekty nadnárodních Společnosti kontroloři by se mohli spoléhat na závazná eh, podniková pravidla, která jsou eh, vymahatelná v EU. Jednotlivci, kterých data jsou zpracovávána, by měli mít možnost, jakožto třetí strana, zajistit plnění těchto pravidel ehm, na straně jednotlivých úřadů, které se zabývají touto problematikou a zároveň mít možnost pohnat v případě porušení eh, tyto aktéry před soud. Eh, DPA musí autorizovat eh, přenos těchto dat v každé zemi, kde daná společnost, do které by daná společnost chtěla přesunout daná data. Čili Evropská komise bude neustále pokračovat v dialogu s Čínou i ostatními mezinárodními partnery v Asii, v Severní a Jižní Americe a podporovat ty solidní základní principy, které se týkají ochrany osobních dat a přenosu osobních dat. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Bult. Tímto jsme uzavřeli rozpravu, která se týká prohlášení Komise o předávání osobních údajů v Číně a jako